Znovu zahajuji eh, zasedání a velice mne eh, těší, eh, že zde teď stojím u předsednického stolu a že tu jsem společně s našimi kolegyněmi. Je tu šest místo předsedkyň Evropského parlamentu, dvě kvestorky a předsedkyně výboru pro ženská práva. Je to pro mne mimořádná podsta. Pokračujeme tedy v zasedání a hned eh, na úvod bych rád prohlásil, že následujícím eh, bodem je připomenutí z tého výročí Mezinárodního dne žen eh, a připomeneme si dějiny Mezinárodního dne žen krátkým filmem. thank you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 Yeah. panie i panowie posłowie koleżanki i koledzy drodzy goście dámy a pánové poslankyně a poslanci vážení hosté Pár minut tohoto filmu nemohlo ukázat vše, co se podařilo vykonat za těchto sto let. Evropa eh, vykonala mnohé. Můžeme být hrdi eh, oproti mnoha jiným částem světa ale víme také, že jsme ještě nedosáhli cíle své cesty. Ještě příliš málo žen je v politice zde v Evropském parlamentu. Máme eh, kolegyně, političky, je to jen 35 A o něco více je to, než je to v národních parlamentech, eh, ale pořád ještě to není dostatek. Naštěstí v rozhodujících orgánech eh, parlamentu jsou ženy zastoupeny 40%, což nás těší, například eh, na úrovni předsedů výborů. V následujících letech eh, se zaměřím na to, jak bude vypadat Evropský parlament. To záleží do určité míry i na tom, jak vypadají národní parlamenty. A závisí to na rozhodnutí Eh, představitelů. Národní parlamenty také musí usilovat o to, aby narůstal počet žen mezi jejich členy. A proto my dnes apelujeme na kolegy z národních parlamentů, aby našli patřičná eh, právní eh, řešení, aby provedli patřičná rozhodnutí tak, aby se navýšil počet žen ne v národních parlamentech, ale potom také v evropských parlamentech. 59% žen to jsou kobiety. A rův... zaměstnanců v parlamentu jsou ženy. Víc je, je to nárůst, eh, který je důležitý. A já mám eh, zkušenosti eh, s těmito s takovouto situací. Když jsem pracoval eh, v naší vládě, tak jsme měli zhruba 50 žen na vrcholné úrovni, 50% žen na vrcholné úrovni. A to byl rekord, kterého se zatím nepodařilo opětovně dosáhnout nebo jej překonat. Já jako předseda Evropského parlamentu jsem apeloval na mnoho žen, také na Evropskou komisi a také na eh, nejvyšší místa v Evropské unii. Velice nás může těšit, že máme eh, vysokou představitelku pro eh, zahraniční záležitosti. Také Ehm, se můžeme mm, radovat z toho, že jsou ženy na postech, vrcholných postech v evropských firmách. Ale pokud se to situace ještě dál bude měnit, eh, bude to, eh, bude to dobré nejen pro ty ženy, ale pro eh, celou společnost, i pro tyto firmy samotné, orgány samotné. Je zapotřebí, aby odměňování mužů a žen ehm, bylo rovné. A velice dobře také víme, že ženy skutečně umějí eh, bojovat za demokracii a lidská práva a je třeba složit hold všem vám, vážené kolegyně, vážené dámy v Evropském parlamentu a připomenout si právě v tuto chvíli ženy, které v Jižní Africe a v mnoha dalších hm, státech hm, usilují o dodržování demokracie, Eh, a víme, že zde jsou i eh, držitelky Sacharovovy ceny mezi těmito ženami, Hancuti a další, ženy v bílém eh, například. A proto bych chtěl ještě jednou zdůraznit, že nelze souhlasit s tím, aby Ženy byly eh, postihovány z libovolných důvodů, například náboženských. Je třeba, aby se dodržovaly, eh, dodržovala práva žen a jejich rovnocenost s muži. Je třeba protestovat proti porušování práv žen. Vážené dámy a eh, pánové, 5. Eh, v listopadu před mnoha lety byla popravena Olivia de Gaulle. Eh, bylo to a následně v roce 1906 ženám byla přiznána volební práva. První stát, který tak učinil, byl Finsko. A mm, to je třeba si připomenout. Dlouhá léta se bojuje za zrnoprávnění mužů a žen. A já bych chtěl ještě zdůraznit, že pro mne osobně je velice důležité to, že 8. březen je svátkem žen. Tento svátek slouží, nebo jeho cílem je to, abychom dalších 364 dní v roce si připomínali to, co je v Evropě nejdůležitější, a to je právě zrovnoprávnění eh, žen a mužů. Nejen tedy v tento den, 8. března, ale i zbývající 364 dní v roce je třeba dodržovat zásady, které jsou eh, zakotveny v 8. březnu, protože 8. březen nestačí. Je zde celá řada dní v roce, kdy je na to třeba pamatovat. Děkuji vám všem a teď bych chtěla předat slovo naší kolegyni paní Enike Dury za radu. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Vážené poslankyně, vážení poslanci budu k vám v tento slavný den hovořit maďarsky svou mateřštinou. Dnes slavíme Mezinárodní den žen a to je den, který je velice důležitý pro rovnost mužů a žen. Je to také milník pro moderní společnost, protože jde především o důstojnost jak mužů, tak i žen. Ovšem, není dostatečné, abychom vydávali pouze prohlášení my musíme také brát v potaz, že důstojnost je považována z různé věci. A také musíme brát v potaz, že nyní oslavujeme Mezinárodní den žen poté, co jsme hovořili o chudobě žen ekonomická krize se dotýká především nejzranitelnějších skupin lidí. A bohužel je tomu tak, že mezi těmito členy těchto skupin jsou především ženy. A my musíme se také zabývat postavením žen mimo rámec Evropy ženy, které musí utíkat před válečnými konflikty a také jsou tu ženy, které žijí ve slamech a které také e, žijí ve strašlivých podmínkách. Mezi prioritami maďarského předsednictví je celá řada témat, které mohou podporovat e, e, zaměstnanost žen. První bod je strategie 2020 která má za cíl zaměstnanost žen a tato zaměstnanost žen má také snížit eh, chudobu. Zaměstnanost žen také posiluje důstojnost žen, umožňuje ženám rozhodovat se svobodně a vést své životy svobodně. Vlajková iniciativa boj proti chudobě také se zaměřuje na rozdíly v životních podmínkách mužů a žen. Je velice důležité, že včera Rada EPSCO schválila Evropský pakt pro rovnost mužů a žen. Nesmíme zapomenout, zapomínat, na zvláštní sociální eh, společenskou roli, kterou sehrávají ženy. A proto musíme eh, zblížit a harmonizovat profesní a běžný život žen. A v této souvislosti se zaměřujeme především na směrnici, která se zabývá bezpečností, bezpečnou prací, bezpečným zaměstnáváním těhotných žen a také ochranou žen při, v době, kdy kojí je třeba také brát velice v potaz e, e, roli rodin. Proto se také zabýváme demografickými problémy a na tato témata se zaměřují jak nevládní organizace, tak naše ministerstva. Jde o to, abychom zvýšili počet nově narozených dětí v Evropě. Musíme také věnovat pozornost ženám, které patří do znevýhodněných skupin. Očekáváme, že Rada schválí evropský rámec pro evropskou strategii eh, pro podporu také a začlenování Romů na své Černové radě. Také chceme eh, se zaměřit na roli romských žen při soudržnosti rodin. Eh, eh, toto je jeden z důležitých problémů, když budeme řešit romskou situaci. Na závěr chci říci, že dějiny nám ukázají, že bez společného, společenského začlenění žen nemůžeme obstát. A také musíme připomenout, že i na Tahírském náměstí v Káhyřtě, Káhyře byly ženy, které si přály ovlivnit eh, svou budoucnost. A proto Evropská unie musí podpořit jejich snahy a to musí udělat velice otevřeně. Paní předsedkyně, paní ministrině, chci také k tomu dodat ještě několik slov. Uh, José Manuel Barroso, předseda Evropské komise, se k tomu vyjádří. Děkuji vám, pane předsedo. Paní předsedkyně rady, eh, vážené poslankyně, vážení poslanci, dnes si připomínáme hlasy žen eh, z roku 1911, které zazněly z mnoha evropských eh, zemí a ve stále větším počtu a stále stále hlasitěji hájili eh, univerzální práva žen a mm, dobré pracovní podmínky. Dámy a pánové, prosím zaujměte svá místa, uvádí pan předseda, a nekonverzujte zde v sále. Nyní se koná eh, zvláštní část zasedání. Kolegové v této části zasedací místnosti, prosím, zaujměte svá místa. Pane eh, předsedo eh, komise, můžete začít opět od začátku. Ne, to není třeba. Dnes tedy vzdáváme hold století bojů a úspěchů, eh, které jsou úspěchem pro nás všechny, protože jsou úspěchem pro demokracii, pro evropskou demokracii, která je zde reprezentována v Evropském parlamentu. Bez eh, plné účasti žen eh, by to nebylo tak možné. Naše společnosti a naše ekonomiky také stojí na ženách. Evropské ženy jsou vzorem pro zbytek světa. Klíčové místo Evropanek, které mají v našich společnostech, je zdrojem inspirace pro ženy po celém světě. V této souvislosti bych chtěl připomenout odvážný boj žen v severní Africe, které společně s muži nyní činí vše, aby odolávali diktaturám a vybudovali demokracii. Aktivní místo Evropanek, které nyní eh, mají v evropské ekonomice a politice, je výsledkem jejich eh, rozhodného úsilí. A dnes eh, máme budovanou takto Evropu na základech rovnosti mezi muži a ženami, což je princip, který je plně uznáván také Lisabonskou smlouvou. Důležitá legislativa o rovnosti zacházení, o integraci Eh, mezi muži a ženy do evropských eh, politik umožnilo, abychom eh, vytvořili rovnější trh práce. A dnes je třeba uvažovat i o tom, co je třeba ještě vykonat, o tom, co je ještě nesnesitelné, netolerovatelné. A je třeba využívat toho, Eh, aby eh, ženy měly lepší výsledky. Ženy, eh, je více žen, které dokončují vzdělání, mají vysoké vzdělání, nicméně procento zastoupení žen a mužů následně v práci je odlišné. Ženy pracují na pracovních místech s krátkodobějšími pracovními smlouvami nebo s ročními pracovními smlouvami často než muži. A je hm, třeba, abychom Eh, zlepšovali eh, tuto situaci, protože 22 žen nad 65 let eh, je v ohrožení chudoby, nemají v takovýchto případech dostatek prostředků a to je opravdu nepřijatelné. To se musí změnit. Odhady, podle kterých 20 a 27 žen v Evropské unii trpělo fyzickým násilím alespoň jednou za život, je věc, která je opět neakceptovatelná a je třeba ji změnit. Dnes bychom chtěli obnovit naše úsilí, nadále spolupracovat na rovnosti mužů a žen, aby se stala skutečnou plnou realitou protože to bude ve prospěch nám všem, bude to eh, pomáhat soudržnosti ekonomiky a společnosti, bude to ve prospěch konkurence, schopnosti a hospodářství. Komise přijala v roce 2010 strategii, kde se zaměřila pět eh, domén na léta 2010 až 2015, rovnost na pracovním trhu, nezávislost ekonomickou, Eh, která má být stejná jak pro muže, tak pro muže, eh, pro muže, tak pro ženy, eh, rovnost v odměňování, rovnost v povyšování na pracovišti je třeba, abychom vždy mysleli na ženy, které hm, po celém světě každý den bojují o právo na vzdělání, právo na práci, na demokracii a na to, aby mohli vykonávat svobodně svá politická občanská práva. Evropská komise učiní vše, co je v její moci, aby přispěla k realizování těchto cílů. Nezapomínejme však, na to, že ani eh, legislativa samotná nemůže vše vyřešit, protože záleží na chování lidí, na tom, jak vnímají situaci a to všechno je třeba měnit. Eh, dámy a pánové, vážené poslankyně a poslanci, dnes si připomínáme boj žen za rovnost, za rovnoprávnost. A dnes můžeme říci, že v Evropě, v Evropské unii eh, je by toto bylo nemožné, kdyby všichni Evropani a Evropanky toto nechápali jako důležitou misi pro náš projekt založený na hodnotách, k nímž patří i rovnost mezi, muži a ženami. Děkuji vám za pozornost. Thank you. Děkuji vám. Paní Eva Svensen bude hovořit za výbor žen. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Vy jste ženou nenarodíte, vy se ženou stanete. Te, tento citát ukazuje, jak jsou muži, jaké jsou ženy a že máme e, možnosti v životě a že také, že tady existují určité genderové stereotypy. E, stoletý boj za rovnost, zatím tyto stereotypy neodstranil. My však dalších sto let čekat nebudeme. To, že tyto stereotypy existují, ukazuje také skutečnost, že 97% velkých společností vedou muži. Ženy mají také nejisté pracovní podmínky, také vydělávají méně a také dělají většinu neplacené práce v domácnosti. Ženy mají největší zodpovědnost za děti jsou také obětmi násilí, včetně domácího násilí, jsou také přítomné sexuální zločiny a také ženy jsou prodávány jako zboží v rámci obchodu s lidmi. Vidíme, že také chudoba je feminizována. Toto souvisí s rozdílnými standardy, které máme ve společnosti. V průběhu 100 stoletého boje byly udělány velké úspěchy. Já, my samozřejmě máme daleko lepší východisko, než měly naše matky a babičky. Tady vidíme pokrok, který byl udělán, ale máme před sebou ještě další boj a proto boj musí dále pokračovat a to každý den v roce, nejenom 8. března. Děkuji vám. Thank you very much. Děkuji vám a další řečník za EPP je paní Jaroka. Děkuji, pane předsedo, dámy a pánové. Dnes oslavujeme té výročí Mezinárodního dne žen. V 19. století ženy dělnice požadovaly v New Yorku stejný plat za stejnou práci ale toto bohužel nadále platí, neboť v EU eh, e eh, vydělávají ženy o 15% méně než muži, v Maďarsku je to dokonce téměř 17%, i když většina eh, eh, žen ve společnosti jsou ženy, tak eh, ženy mají menší podíl na blahobytu a je třeba také posílit roli ženy ve všech oblastech společenského života. A to, že děti, ženy mají děti a jsou matkami, tak toto se nesmí stát jejich nevýhodou. Přes přestože máme celou řadu ctižádostivých cílů, přesto ženy nemají stejné možnosti ve všech oblastech a my také nepřikládáme dostatečný význam různé diskriminaci a podobně. Děkuji vám. Vážené kolegyně a kolegové, prosím, ukončete veškeré diskuze zde v plenárním sále. Uh, the next speaker. Další řečník za socialisté demokraci je paní Brita Thompson. 100 uh, er Vážený pane předsedo, kolegyně a kolegové, před sto lety se poprvé slavil Mezinárodní den žen. Tehdy šlo o volební právo žen, to je pro nás dnes něco zcela přirozeného. Nicméně je zde ještě daleká cesta do úplného zrovnoprávnění. Chci říci, že je důležité zapojit a začlenit ženy do rozhodovacího procesu na veškerých úrovních. Ženy musí být zastoupené v rozhodování v politice, v hospodářské sféře, musí být přítomné rovněž v bankách. Není přeci možné vylučovat polovinu obyvatel z důležitých hospodářských rozhodnutí. To přece není demokratické. Musíme využít veškerý potenciál talentů v naší společnosti. Je to důležité i pro naši konkurenceschopnost. Proto vítám iniciativu Viviane Redingové. Tato iniciativa je velmi pozitivní. Je pozitivní právě v souvislosti s realizací zrovnoprávnění mužů a žen. Potřebujeme více než pouze symbolickou politiku a já doufám, že budete mít odvahu politiku prosazovat. Děkuji. Za ALDE paní eh, Kochmerin, místo předsedkyně parlamentu. Vážený pane předsedo, vážené dámy, vážení pánové, eh, všeobecném prohlášení o právech o lidských právech OSN se hovoří o rovnosti všech lidí v prvních dvou článcích. Píše se, že lidé jsou svobodní, narodili se v právu a v důstojnosti. Měli by se setkávat v duchu baratrství. Formulace jsou úžasné, nicméně sto let po prvním Mezinárodním dni žen jsme ještě nedosáhli plného zrovnoprávnění mužů a žen. Ano, dosáhli jsme v Evropě mnohého. A dnes už nejde v první řadě o e, právní svobodu žen. To už bylo z velké části dosaženo. A chci poděkovat feministkám a feministům uplynulých let za jejich aktivitu. Dnes jde za tu skutečně žitou svobodu. To, že otázka slučitelnosti e, rodinného a pracovního života je samozřejmostí i pro muže, že ženy jsou eh, ve vedení koncernů a je úžasné vidět, eh, jak osvobozenecké hnutí v Africe zhlíží i k nám, ženám v Evropě, protože my zde musíme kráčet kupředu, být vzorem a nesmíme ztrácet eh, ze zřetele cíl život ve svobodě. Potom bude rovnoprávnost samozřejmostí a Mezinárodní den žen se změní ze dne připomínání těchto práv ke dní oslav. Děkuji vám. Next... Děkuji vám. Další řečník za zelené je paní eh, Rebecca Harms. Pane předsedo, dámy a pánové, myslím si, že se nalézáme v situaci, která zrovna nás nevyzývá k tomu, abychom oslovo, oslavovali eh, Den žen, ale spíše eh, se to týká toho, že bychom měli dále bojovat za rovnost. My jako ženy bychom měli dnes bilancovat. Moje bilance vypadá následovně. Eh, rovnost Eh, existuje v deklaracích, ale na její uskutečnění potřebujeme zákony a pravidla a k tomu podle mého názoru také patří kvóta. Podíváme-li se pouze na evropské instituce, tak tam to nevypadá lépe než eh, ve špičkových firemních orgánech. Ženy, které jsou opravdu na špičce, tak těch je tam opravdu málo. Abychom toto zvládli, paní Reding Redingová, pane Barozo, na to potřebujeme opravdu kvóty. Já bych bývala byla ráda, kdybyste zde udělali upřímnou bilanci nerovnosti žen v evropských institucích. Teprve pak byste věděli, jak je tato kvóta nutná. Podle mého názoru je ostudné, že ženy, přestože jsou vysoce kvalifikované, nadále nemají prostor působit tam, kde se dělají rozhodující rozhodnutí. A kvota je tady řešením. My vás dnes eh, vyzýváme, abyste dnes přislíbila, že budou zavedeny kvóty pro ženy ve vedoucích pozicích, tak jak to eh, existuje v Norsku, ve Španělsku a také ve Francii. Já nevím, proč to nezmínil ve svém projevu již pan předseda Barroso. Děkuji vám. Paní Jana Kodakis. Děkuji. Minulý týden ve Spojeném království eh, pan Davis hovořil o zvýšení eh, podílu žen a také hovořil o podílu žen ve vysokých pozicích. My potřebujeme kvóty, ale toto je pouze deklarace. Já bych tomu chtěla tak také ještě dodat něco pozitivního. A sice to, že Spojené království snižuje rozpory eh, v platech eh, mezi muži a ženami. A ten, tento rozdíl je pouze 10%. A na závěr chci také vzdát hold manželství, protože tady mají ženy eh, možnost si zvolit mateřství. A mohou také se rozhodnout pro různá povolání. A ať se jedná o ženy v různých povoláních nebo v, dovo- v domácnosti, pak mají právo dělat své svobodné rozhodnutí a svou volbu. Paní Filga, Ilga Figueiredo za GUE. Saudamos a luta das mulheres pela liberdade. Děkuji, pane předsedo. My vítáme boj žen za svobodu, za sociální pokrok a za mír. To si připomínáme v den, kdy slavíme z té výročí Mezinárodního dne žen. Ženy za uplynulých 100 let vybojovaly mnohé. Nicméně zatím to nepostačuje k tomu, aby byly odstraněny stávající nerovnosti, stávající diskriminace v přístupu k zaměstnání a v otázce rovných mest. Jsou zde i problémy kariérního růstu. Zde všude nadále panují překážky. Jsou zde také překážky v přístupu na vedoucí pracovní pozice a na místa v politice. Tyto problémy se ještě prohlubují v době krize. Mateřství je něco sociálně nepostradatelného, nicméně ženy jsou nadále diskriminovány za to, že jsou matkami a zároveň jsou za- zaměstnané. To je něco nevýdaného v 21. století, proto žádáme solidaritu s bojem žen. Nerovnost a diskriminaci je třeba odstranit. A je třeba také zastavit násilí na ženách. Genderové stereotypy musí skončit nejsou pouze v rozporu s všeobecnou liberální politikou, je to skutečně velká překážka alternativních politik, otázek Eh, svobody občanů a rovnosti mužů a žen. Děkuji vám. Eh, koleżanka Mara Bizotto. Pani Mara Bizotto za FD. Mnohých cílů bylo dosaženo, ale některé bitvy ještě nezačaly. Dnes je naléhavé podívat se na to, jak žijí ženy z jiných kultur v Evropě, protože pro ně je velice obtížné dosáhnout minimální standardů důstojnosti a e, lidskosti. Nemůžeme slavit tento svátek, aniž bychom e, se podívali na postavení žen v arabském světě, například e, v jiných kulturních oblastech. Nemůžeme ignorovat naléhavou situaci, která eh, se mm, prohlubuje i v Evropě, i v místech, kde žijí naše děti, narůstá eh, násilí, eh, kterým často trpí muslimské ženy ve svých vlastních rodinách. A proto já žádám opětovně dnes, aby Evropská unie vytvořila konkrétní eh, politiky proti násilí v muslimských režinách, proti rodinách, proti mm, domácímu násilí, proti dohodnutým sňatkům, eh, proti mutilaci ženských genitálií. Jedná se o ženy, které eh, nemají hlas a které, kterým je tento hlas odňat radikálním islámem. Děkuji vám, paní kolegyně. Jako další paní Sinclair za nezařazené. Děkuji vám, pane předsedo. Také bych chtěla vzdát hold všem ženám po světě za posledních sto a více let, které e, bojovaly za rovnoprávnost. Samozřejmě v roce 1863 1963 e, e, teprve to bylo, kdy na Novém Zélandu bylo ženám poskytnuto volební právo a u nás v roce 1970 Barbara Carlsol protlačila první eh, poprvé rovnost odměňování a měli jsme eh, také první předsedkyni vlády v Evropě. Myslím si, že Evropský parlament eh, už je odtržen od reality boje proti diskriminaci, proti pozitivní, což vede k vytváření dalších obětí. Ženy nepotřebují nějakou patronizaci prostřednictví kvót je třeba jen odstranit bariéry. Je eh, třeba, abychom například umožnili lepší eh, péči o děti. A eh, je třeba aby byl správným způsobem hodnocena rizika, nehledě na to, Eh, že Evropská unie si přeje, aby bylo rovné odměňování, dochází k dalším eh, problémům a je třeba přijímat rozhodnutí, která budou eh, ženám život usnadňovat a nikoli stěžovat to je hlavní úkol pro Evropskou unii. Eh, Państwa, na tym končíme naše. Tímto končíme naše slavnostní zasedání. Děkuji vám za vaši pozornost a nyní začneme hlasovat a dalším bodem tedy je hlasování. Děkuji vám za pozornost.